Zahajuji dnešní zasedání a dovolte mi nejdříve, abych zde v plenárním sále naším jménem přivítal pana Igora Komana, předsedu parlamentu Moldavské republiky. Rovněž zde vítám delegaci, které ho doprovází. Oni se usadili na naší návštěvnické tribuně a budou se účastnit naší rozpravy o Moldavsku. Jste svědky historického přijetí dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Moldavskou republikou. Delegace také se účastní různých schůzí našich institucí v průběhu dnešního dne. Jménem Evropského parlamentu vám přeji příjemný pobyt zde v Bruselu. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu na našem pořadu jednání, to je společná rozprava.